Uh, Vítejte na tomto společném uh, veřejném slyšení Ample a Inte k sociálním aspektům transatlantického investičního partnerství. A já řeknu pár slov švédsky a poté předám slovo předsedovi výboru INTA. chováme velké naděje, pokud jde o dotažení obchodní dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Avšak zároveň jsou tu zásadní výhrady. Zmiňují se tu práva odborů, životní prostředí, vývoj na trhu práce bavíme se o tom, co je na pořadu jednání. Pokud jde o krizi v Evropě a snažíme se prostřednictvím této dohody vyřešit některé aspekty, ale někteří se obávají, že tato dohoda zároveň některé jiné aspekty zhorší. V situaci, kdy čelíme um, masové nezaměstnanosti eh, v Evropě, nás staví přes reálný, před reálný problém. Ale vzhledem k tomu, že parlament má tak zásadní vliv na eh, tuto otázku, tak je nezbytné, abychom se skutečně dobrali řešení toho, co můžeme ovlivnit, co můžeme udělat, jak jasně specifikovat naše požadavky. Proto je tak eh, dobrou, chválihodnou iniciativou toto společné slyšení, abychom mohli probrat všechny tyto otázky společně s oběma výboru, výbory. A nyní dám slovo Bernu Langemu, který předsedá výboru INTA. Dankeschön, Marita. Liebe Kolleginnen, Děkuji, eh, Marito, eh, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Otázka efektivity eh, pro zaměstnanost a ovlivnění sociálních standardů obchodní dohodou je zcela eh, v zásadního významu pro hodnocení hm, obchodní dohody. Já eh, jsem přesvědčen, že když, jsou, když budou podmínky stanoveny správně, tak může obchodní dohoda posílit zaměstnanost v Evropě a přispět tím také ke zlepšení práv eh, zaměstnanců. I ovšem jde opravdu o to, aby ty podmínky byly stanoveny správně. A myslím si, že to bude také eh, jádro eh, dnešní debaty. Nebo eh, to bude otázka dne, pardon. Jak stanovit podmínky tak, aby práva pracujících byla opravdu zaručena? Protože je zcela jasné, že obchodní dohoda bude přijata obyvatelstvem, pokud Eh, bude eh, náležitě eh, zaručovat nebo moci zaručit správnou legislativu a zachování pracovních standardů. Čili tady nejde jenom o snižování netarifních a celních tarifů, ale i otázku trvalé udržitelného rozvoje. Podíváme-li se na té typ, tak zejména pokud jde o otázku práv pracujících ve Spojených státech, tak tady máme určité výzvy. Víte eh, eh, o těch osmi eh, základních pracovních normách, tak Spojené státy ratifikovaly jen dvě, a sice zákaz dětské práce a otrocké práce, ale všechno, co, co se týká kolektivních práv pracujících, tak to ne, akcept, ne ratifikovali. Takže v obchodních dohodách v nové době jsme vždycky kladli eh, důraz na eh, začlenění kapitoly o trvalém udržitelném rozvoji tak, aby eh, příslušné normy byly respektovány, aby se ten obsah opravdu prosadil v praxi, abychom se pustili do zápasu o zlepšené standardy, abychom se zasazovali o závaznost a o, o zavedení e, těch e, pracovních norm podložené e, sankcemi a aby byly také vidět investice z tohoto ohledu. Bavíme se tady o ISTS a o zajištění investicí investorů, ale nikdy nejde o to, jestli investoři se nějak zvlášť starají o, nebo snaží o práva pracujících a o ekologické standardy. Budeme chtít, aby společenská odpovědnost firm se dále rozvíjela a také budeme chtít, aby občanská společnost při eh, prosazování eh, sociálních standardů byla a eh, silněji zapojena než do posud. A, a potom tady máme ty eh, domácí eh, poradenské nebo ty vnitřní poradenské eh, skupiny v oblasti práv pracujících a jejich silné zapojení. Takže to jsou všechno věci, kterými se musíme zabývat, když chceme, aby obchodní dohoda se Spojenými státy dopadla dobře. A já mm, si teď s radostí vyslechnu, co nám k tomu poví komise a jak eh, vnímá vyjednávání v oblasti sociálních standardů. A já jsem rád, že je tady také eh, šéf vyjednavač eh, Evropské komise Ignacio Bishero. A jsem také rád, že je tady paní Korole z Mezinárodní organizace práce. Tato organizace zveřejnila studii, která, který k sociálnímu rozměru obchodních dohod analyzovala tedy různé obchodní dohody po celém světě a myslím si, že to eh, nám přináší důležitý pohled na to, jak by dobrá eh, mm, dohoda se Spojenými státy měla vypadat. Tolik tedy eh, na úvod z mé strany Marito. Děkuji. Bentu Langemu. A teď bych přivítala eh, pana eh, Ignácia Garciu Beseda, který je hlavním vyjednavačem za Evropskou unii. A dávám slovo. Děkuji. Je velkým potěšením eh, s vámi moci probrat TTIP z pohledu dopadu na zaměstnanost a práv pracujících. Ve své úvodní prezentaci bych eh, se eh, nechtěl zaměřovat jenom na pracovně právní kapitolu TTIPu, že si myslím, že to je důležitá eh, součást diskuse, ale chtěl bych se podívat na to poněkud holističtěji, na to, jak, jaký TTIP má obecně vliv který, na, na věci související s zaměstnaností a sociálními podmínkami. My jsme si všichni říkali, že nikdy nedosáhneme ambiciozní dohody se Spojenými státy, eh, která by skutečně eh, zlepšila eh, přístup na trh a mělo to pozitivní, nebo doufáme, pardon, doufáme v to, že to bude mít dopad na vytváření pracovních míst. Nemůžeme říct, kolik jich bude vytvořeno, ale můžeme říci, že je tady určitá úroveň jistoty, že v současné době spousta eh, pracovních míst eh, závisí na, obchod, eh, na obchodě se Spojenými státy. Zhruba jich je 5 milionů. A čím více se nám podaří rozšířit transatlantský obchod touto dohodou, tím více bychom měli být schopni přispět k, úkolu, k úkolu vytváření pracovních míst. To samozřejmě znamená, že musíme být schopni vyjednat dohodu, která bude jak ambiciozní, tak vyvážená. Nechtěl bych eh, se pouštět do eh, detailů v kontextu této prezentace, ale řeknu vám jenom několik eh, základních důležitých věcí. Pokud jde o přístup na trh, tarify, služby a veřejné zakázky, tak jsme dosáhli nedávno ambiciozní dohody s Kanadou, která docela značně ukazuje, jak ambiciozní můžeme být ve svém vyjednávání se Spojenými státy. Prakticky 99% cel jsme s Kanadou eh, odbourali, ale zároveň jsme zachovali eh, ochranu pro některé citlivější eh, sektory, například v zemědělství. dosáhli jsme ambiciozní dohody v oblasti služeb na základě negativního seznamu, ale plně jsme ochránili veřejné služby a nezavázali jsme se k ničemu v audiovizuálním sektoru. A rádi bychom eh, zopakovali, že dohoda, eh, které jsme se drželi u veřejných služeb, měla eh, být, že se nezavážeme k ničemu u veřejných služeb a že budeme zachovávat právo států poskytovat některé služby veřejným sektorem. To je přístup, který hodláváme zachovat ve všech vyjednáváních. Je to přístup, který také eh, budeme, kterého se také budeme držet v vyjednávání se Spojenými státy. Také se nám podaří jistě dosáhnout, nebo podařilo, chceme dosáhnout důležitých výsledků, nebo dosáhli jsme důležitých výsledků eh, v dalších dvou eh, oblastech, které budou důležité se Spojenými státy, a sice nediskriminace ve veřejných zakázkách a Eh, ochrana a označení zeměpisného původu. Jedno z velkých výzev TTIPu je také, že se pokoušíme eh, pokročit, pokud jde o větší regulatorní eh, kompatibilitu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Nicméně všechno, čeho se pokoušíme dosáhnout na, po regulační stránce, je založeno na dvou důležitých stránk, principech. A sice nikdo nebude moci narušit eh, ochranu sociálních práv, životního prostředí a zdraví v rámci této obchodní dohody a potom eh, plné zachování regulační autonomie Evropské unie, pokud jde o, eh, rozhodování o nové regulaci. Jsme přesvědčeni, že řada potenciálních přínosů té dohody bude záležet na naší schopnosti dosáhnout podstatných eh, výsledků v eh, regulační oblasti. A já vám eh, řeknu jenom dvě věci. Jedna z věcí je navýšení vývozu automobilů do Spojených států. Abychom dosáhli tohoto cílu, tak cla jsou jenom omezená, protože tady jsou velice nízká. Ve Spojených státech 2,5%, ale náklady na rozdíly v hm, eh, bezpečnostních standardech eh, jsou opravdu značné. Takže hm, abychom mohli navýšit vývoz eh, automobilů do Spojených států, tak bude záviset na tom, jak dosáhneme větší regulační kompatibilitu u eh, tedy bezpečnosti aut. Potom dále jsou tady administrativní věci, zbytečné duplikace inspekcí. To je velmi důležité pro malé firmy. Pokud mají eh, vyvážet do eh, Spojených států, tak by byly předmětem inspekcí amerických úřadů a to by jim mohlo hodně odrazovat. v řadě eh, sektorů, jako jsou u eh, léčiva, eh, v léčebné lékařské prostředky a potraviny. Všechno to, zdravotnické prostředky, pardon, a potraviny, to všechno musí zapadnout do jedné skládanky, jak říkal Werner Lange v našich eh, vyjednáváních například s Koreou a s dalšími, eh, dohodami, eh, s dalšími zeměmi mají kapitolu o, o trvale udržitelném rozvoji. Řeší se tam životní prostředí. Je důležité připomenout, že v případě Spojených států ještě předtím, než jsme začali vyjednávání o ekologické části dohody, tak Spojené státy už eh, tam měli kapitoly o eh, eh, pracovní síle a životním prostředí, takže tohle je asi jediný případ, kdy jsme už začali s východiskem, že v této dohodě musí být silná, uzna, silně uznána Eh, silně uznány ty ekologické a pracovně právní aspekty. Je to jiné než eh, v, samozřejmě evropský model, ten americký model a my teď eh, musíme zjišťovat, jak můžeme sladit tento model. Bude to tak, abychom mohli opravdu dosáhnout skutečného zlepšení situace. Naše východisko pro debatu je velice slušně vyjednaná kapitola s Kanadou která je k dispozici, pokud se chcete podívat eh, na to, co jsme dohodli eh, s Kanadou o trvalé udržitelném rozvoji a o eh, pracovně právních záležitostech, tak je to na našich webových stránkách. A bude to tedy základ pro vyjednávání se Spojenými státy, ale zároveň myslíme, že je tam celá řada věcí, kde budeme moci jít ještě dále při vyjednávání se Spojenými státy, než se nám to podařilo s Kanadou. Jsem velice eh, rád, že je tady zástupce MOP, protože by mě samozřejmě velice eh, zajímala eh, vaše stanovisko k této věci. A potom je tady jedna věc, která pro nás byla vždycky důležitá ve všech obchodních dohodách. Velice silně odkazovat na MOP a silně uznávat kompetence a roli MOP. Proto tady máme ty dohody s Kanadou, důvodu s Kanadou, tam jsme začali s tím, že bez ohledu na to, jestli jsme ratifikovali nebo neratifikovali eh, oba eh, úmluvu MOP, je třeba eh, zajistit, aby vnitrostátní legislativa byla v souladu se základními principy. Za druhé, v případě Kanady jsme šli ještě za eh, rámec těch standardů a eh, začlenili jsme tam některé konkrétní závazky, které se týkaly eh, um, té agendy slušné práce MOP a dali jsme tam další věci, jako je BOZP. A potom jsou tam samozřejmě další věci, které ukazují, že bychom se měli trvale snažit o ratifikace úmluv MOP, které zatím ratifikovány nebyly. Další důležitá složka našich dohod je eh, úloha občanský, občanské společnosti. V té eh, dohodě s Kanadou jsme vytvořili eh, systém, kdy obě strany té dohody mají domácí poradní eh, skupiny, jak pokud jde o pracovně právní věci, tak eh, věci životního prostředí. Je tam fórum občanské společnosti, máme tam eh, uznávaný monitorovací cíl k implementaci kapitoly o trvalé udržitelném rozvoji. Když se podíváte na tu dohodu s Kanadou, tak tam je to opravdu popsáno velmi podrobně a je to věc, kde, myslím, zacházíme nad eh, rámec toho, eh, co eh, zatím máme v dohodě se Spojenými státy, pokud jde o zapojování občanské společnosti do monitorování, do dodržování této dohody. Otázkou je, jak dalece by měla úloha občanské společnosti byla jít omezena na kapitolu pro udržitelný rozvoj. Je tam eh, totiž celá řada dalších věcí, o kterých vyjednáváme a kde si myslíme, že by to eh, zajímalo sociální partnery. Dávám příklad. Jedna z věcí, na kterou se zamýšlíme, je eh, regulační rámec. Jak zajistit, aby do budoucna jsme měli také instituce, které budou eh, usnadňovat regulační spolupráci. A jedna z věcí, eh, na kterou se chceme zamýšlet, je, jak ty různé složky občanské společnosti, to znamená eh, podniky, odbory a mm, mm, nestátní organizace by mohly přispět k té práci v oblasti regulace. Pokud je o vyjednávání, tak vedeme intenzivní debatu se svými státy už rok Teď se dostáváme do fáze, kdy bychom chtěli před eh, příštím vyjednavacím kolem eh, předložit eh, konkrétní návrhy pro kapitolu trvalý udržitelný rozvoj a jak víte, tak jakmile to jednou předložíme Spojeným státům, tak to bude zveřejněné. To je nová politika transparentnosti, kterou oznámila komisařka Malmströmová v parlamentu. Takže jakmile tento návrh bude vyjednán s členskými státy a s parlamentem, tak bude veřejně dostupný na našich webových stránkách. A jak říkám, už teď se můžete podívat na dohodu s Kanadou. Tam jsou určité náznaky těch prvků, které pravděpodobně budou v našem konkrétním návrhu. Děkuji vám, pane Vesero. Teď má slovo paní Korli eh, Kubelí z výzkumného oddělení ILO, která má pro nás prezentaci. Ano, eh, vidíte ji na Eh, obrazovkách. Děkuji eh, vašim výborům za přizvání. Já jsem ekonomka ve výzkumném oddělení ILO a zaměřovali jsme se na globalizaci a pracovní standardy. Naše oddělení, jak bylo řečeno, se momentálně zabývá víceletým programem o ustanoveních o práci v mezinárodních dohodách. Nedávno jsme vydali dohodu, eh, vydali studii s názvem eh, Sociální aspekt eh, mezinárodních obchodních dohod. Kopie jsou k dispozici vzadu v místnosti. Mapujeme tato ustanovení v obchodních dohodách, jejich efektivitu z institucionálního hlediska a hovoříme o konkrétních případových studiích a doporučeních. Dnes vám chci představit závěry z tohoto výzkumu, ale přitom se konkrétně zaměřím na roli ILO, co se týká pracovních ustanovení v mezinárodních dohodách. Zaměříme se na běžné postupy v EU a USA a podíváme se na další příklady, které by mohly být využity v procesu T-typ. Analýzu a výzkum T-typu neprovádíme, soustředíme se pouze na již ratifikované dohody. O čem budu mluvit? Nejprve se podíváme na eh, globální přehled stávající situace, to se týká proliferace podobných ustanovení v bilaterálních obchodních dohodách. Podíváme se na roli ILO, budeme hovořit o normách práce v mezinárodních obchodních dohodách a nakonec se podíváme na to, co mají evropský a americký přístup společného a podíváme se na to, jakým způsobem by role ILO mohla být dále rozpracována v rámci eh, Mezinárodní organizace práce. Na tomto prvním grafu vidíte kumulativní počet ehm, obchodních dohod s ustanoveními přímo o pracovní síle v uvedených letech. Možná nevidíte ta čísla, ale za poslední dobu se to navýšilo na 68 obchodních dohod s ustanoveními o práci, což je tady celkový počet v roce 2014. Já vím, že to asi nevidíte, ale na tomto grafu máme detailnější rozkres toho stejného od roku 2010. Tady máte absolutní počet obchodních dohod s podobnými ustanoveními, která vstoupily v platnost tedy od roku 2014, jakožto podíl všech obchodních dohod, které vstoupily v platnost. Celkem jsme měli 28 dohod s ustanoveními o práci od roku 2010, z nich čtvrtina pochází z Evropské unie. S výjimkou roku 2012 podíl Eh, obchodních dohod s ustanoveními o práci se navyšuje. Eh, částečně eh, za to vděčíme uzavírání dohod mezi EU, USA a Kanadou, kde ustanovení o pracovních podmínkách představuje určitou tradici, ale pak jsou zde noví aktéři jako AFTA, Korea a nebo South-South dohody o spolupráci jako dohoda mezi Čínou a Chile. Tady na tom snímku vidíte přehled eh, zemí, kde jsou dohody s ustanoveními o práci. Země vyznačené modře mají uzavřenou dohodu s EU nebo USA s příslušnými ustanoveními a zelené země jsou pak uh, dohody mezi jinými státy, které nezahrnují EU ani USA. Celkově asi 40% všech dohod, ehm, všech obchodních dohod, eh, které obsahují ustanovení o pracovních podmínkách, se uzavírají kde jedním partnerem EU nebo USA. Toto teď přeskočím. Každopádně eh, už jsme si jasně řekli, že ustanovení o pracovních podmínkách se stávají stávají častějšími, a to nejenom v EU a USA, ale i globálně vzato. Zaměřím se, se, se teď na eh, roli Mezinárodní organizace práce v těchto dohodách, zejména co se týká norem pro práci. Eh, role Mezinárodní organizace práce je hlavně v tom, že má přijímat mezinárodní pracovní normy, má je pomáhat ratifikovat a implementovat v členských státech a má dohlížet na jejich aplikací. Tyto tři elementy se pak združují eh, v, jaksi v referencích vůči mezinárodních normách, a v obchodních dohodách. Zhruba v 60% případů, když se hovoří o ustanoveních o podmínkách práce, pardon, eh, o mezinárodních pracovních normách, tak mluvíme buď o deklaraci Mezinárodní organizace práce z roku 1988 a nebo o jedné ze základních chart Mezinárodní organizace práce. A tím eh, MOB získává mandát eh, ratifikace a implementace o což mohou požádat členské státy v rámci nějaké obchodní dohody. Rovněž existuje dohledový mechanismus, prostřednictvím kterého výbory eh, komise MOPu mohou vypracovávat zprávy o eh, splňování a dodržování ustanovení o podmínkách práce, což lze pak dlouhodobě sledovat a monitorovat. Takže jakým způsobem se MOP angažuje eh, v tvorbě mezinárodních pracovních norem, poté co jsou tyto včleněny do obchodních dohod. Tady vidíte několik příkladů, jakým způsobem technická spolupráce a dohledový mechanismus MOP již funguje jakožto faktor usnadňující implementaci mezinárodních pracovních norem a jejich splňování v obchodních dohodách. Nejprve, co se týká technické spolupráce, zde máme tři příklady Jsou to dohody eh, USA eh, Kafta, USA Kambodža a USA Kolumbie. To jsou příklady, jak MOP pomáhá jednotlivým zemím splňovat eh, ustanovení o pracovních podmínkách buď tvorbou kapacit, například navýší se počet inspektorátů práce, nebo prostřednictvím monitoringu, a nebo prostřednictvím podpory v tripartitním procesu. Zdůrazníme si vzhledem k nedostatku času jeden případ a to je dohoda USA-Kambodža, což je poměrně jedinečný přístup k tomu, jak zabudovat ustanovení o pracovních podmínkách do obchodních dohod. Toto eh, bylo tady v kontextu eh, dohody o textilích mezi USA a Kambodžou. MOP prostřednictvím programu příjemců eh, se velmi výrazně angažovala v tomto procesu hodnotila se, hodnotilo se splňování eh, norem pro podmínky práce v textilních továrnách a sledovala se aplikace pracovních norem a jejich implementace. Rovněž docházelo k monitoringu implementace, tedy v postupu času a vypracovávaly se zprávy o pokroku. Většinou lze říci, že standardy v továrnách se pak po intervenci MOP zlepšily. Dále, podíváme-li se na dohledový mechanismus MOP, tak eh, komentáře těchto různých institucí se používají různými způsoby. Nejprve tedy v případě EU-USA je to jakýsi autoritativní zdroj. Používá se to jak v procesu podání, tak v procesu arbitráže, tedy arbitráže eh, vzhledem k přeskumu. A za další, eh, jakožto poradenský zdroj, a to je důležité hlavně v kontextu EU-USA. Teď se zaměřím na přístup EU a USA v té nedávné obchodní dohodě. Podíváme se na klíčové vlastnosti těchto dohod, tedy mezinárodní pracovní normy, eh, monitoring a spolupráce a řešení sporů ta, ta nejnovější dohoda zde není začleněna, protože zatím nebyla noti- eh, ratifikována, jak říkám. Takže co se týká odkazu na mezinárodní pracovní normy, v dohodě všechny členské státy MOP jsou zavázány, jak už zaznělo, eh, deklarací z roku 1998, takže proto dává smysl, že případ EU a USA je právě toto referenčním bodem mezinárodních norem. Nicméně vidíme zde poměrně jasný rozdíl v přístupu. EU ratifikovala všech osm úmluv MOP a zdůrazňuje efektivní implementaci e, těchto úmluv, například v dohodě EU-Korea se zdůrazňuje potřeba um, souvislé snahy ratifikovat zbývající úmluvy MOP v případě EU Střední Amerika se vyjmenovává všech těch osm umluv um, MOP. USA však ratifikovali pouze dvě z osmi dohod um, umluv uh, MOP a zdůrazňuje spíše efektivní implementaci národní pracovní legislativy, která má být kompatibilní s úmluvou z roku 1998. Nicméně eh, USA je také jediný stát, který má zkušenosti s předratifikačním racionále, eh, což je přístup, který USA používají v mnoha případech eh, v, v dohodách s Mexikem, Ománem a dalšími toto vlastně pomáhá pracujícím například usnadnit vytváření eh, odborových hnutí, pomáhá to zabraňovat určitým diskriminačním praktikám a podobně. Co se týká monitorování a spolupráce, přístup EU a USA. Promiňte, paní kolegyně. Už jste využila veškerý čas, který jste měla, tak prosím, dospějte již k závěru. Dobrá, tak pouze tedy řešení sporů, to je asi hlavní rozdíl. Evropská unie má proces, kdy proběhne vládní konzultace s panelem odborníků a vypracují se závazná doporučení. V této roli hraje MOB explicitně konzultativní pozici a poskytuje poradenství. V případě USA zde je ještě jeden dodatečný proces, kde se konzultace o pracovních ustanoveních um, mohou řešit arbitráží a může to vést až k, sanci, k sankcím, ale e, je jenom jeden případ, kdy to zašlo až tak daleko a to je stávající dohoda s Guatemala. Eh, ráda bych zdůraznila eh, dohledovou roli MOP, zejména v guatemalském případě, to je velmi relevantní i pro tento případ. A je to poměrně nedávný případ. Je to vlastně poprvé, kdy se eh, tento postup dostal až do fáze arbitráže. Podání proběhlo v listopadu, poté co tedy v roce 2008 byl spuštěn ten prvotní proces podání. Role MOP je, že jaksi podávající eh, zahrnul do svého podání argumenty MOB, tedy svobody schromažďování, právo na unionizaci a tak dále. A pak zde jsou také velmi silné návaznosti mezi tedy eh, arbitrážním postupem v USA a nedávnými guatemalskými cíly které se zavázaly mimo jiné zlepšit práva pracujících a navyšovat kapacity v této oblasti. Guatemala teď má 30 dní na reakci, ale v mezidobí USA i nadále podporují eh, si zlepšování pracovních podmínek v Guatemala. No a úplně poslední snímek, co se týká MOP a tradiční role naší organizace, v rámci monitorování a implementace lepších pracovních norem. Eh, zde jsou dvě oblasti, kde by MOP se mohla silněji podílet na diskusích o té typ. Například eh, otázky pomoci s celkovou koherencí nástrojů té typ, což je něco, co by probíhalo jaksi ještě nad rámec konzultačního procesu, ale pak je zde ještě funkce výzkumu založeného na faktech, eh, kde nejde pouze o kvantitativní eh, data o zaměstnanosti, ale i o kvalitativní data. Mluví se často o počtu pracovních míst, ale je potřeba provádět přesnější analýzu toho, jak kvalitní pracovní místa to jsou. Určitý objem této výzkumné práce už probíhá a očekáváme závěrečnou zprávu nejpozději v červnu. Dávám slovo panu Jenkinsovi se Etuku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji oběma výborům za to, že přizvali ETUC, který zastupuje všechna odborová národní centra a průmyslové federace. A ETUC má poměrně rozpracovanou pozici k t typu Máme určité červené linie, jeden se týká toho e, mechanismu pro řešení investičních sporů ISDS a dále otázky zaručení takzvaných veřejných služeb. A jsem rád, že tu již byly zmíněny cíle komise zajistit ochranu eh, těchto veřejných služeb. Ovšem, to zatím eh, vycházelo z negativního seznamu nebo Alespoň to tak vypadá, takže k tomu máme otázky. Po, vzhledem k tomu, že máme dnes pracovat, eh, tedy hovořit o eh, pracovní politice a chceme, aby tam byla politika týkající se politiky eh, v pracovní oblasti, která bude podrobná, rozpracovaná, obsažná. Zastupce Ilo zmínila kvalitu výzkumu, v ohledně pracovních míst. Již teď máme určité nejistoty ohledně vytváření důstojné práce v důsledku realizace T-typu. Předběžné zprávy, na kterých komise založila veškeré své prognozy růstu, vychází z celkového eh, počítačového modelu ekvilibria, ale je to systém, který slouží k organizaci práce eh, banky, kde, která víme dobře, jakým způsobem to funguje. Zdá se, že růst by mohl být pouze 0,5% za 10 let. Nebylo přesně řečeno, jaká pracovní místa, kde, jaká by byla jejich kvalita. A Taftová univerzita kolega Kepardo eh, tedy vypracovala studii, která je přesně opačná, která dokonce říká, že v důsledku TTIPu by byla některá pracovní místa ztracena. Ta jeho studie vychází z jiného modelu. To je model, který používají, používá OSN a UNCTAD. Takže tady vysí velký otazník ohledně těch pracovních míst, kde ta pracovní místa budou. konzultantská firma, která má dělat eh, posuzování dopadu, oznámila, že technická zpráva, která měla být dodána, eh, zatím nebyla vypracována, byla odložena, takže možná i oni mají nějaké problémy s výpočty. Čili nevíme, kam to míří, pokud jde o pracovní místa. Neříkáme, že o nějaká přijdeme, ale nejsme si jistí, že eh, to nějaká nová místa přinese. Každopádně tak či onak jsou vždy ti, kteří na věci získají a kteří ztratí, jak to dnes chodí. A právě je tu fond pro přizpůsobování se globalizaci, který byl zmíněn, který je proto, aby očkodňoval ti, kteří, ty, kteří eh, na tom budou tratni. Každopádně ten systém je dosti nepochopitelný, někteří chtěli, aby slouž, říkají tedy někteří a říkají, že by měl sloužit k platbám na zemědělství, ale my potřebujeme nějaký takový kompenzační systém. Za, za další, otázka regulace. TTIP není pouze o tržním přístupu. I možná si vzpomínáte na transatlantickou ekonomickou radu, která se scházela celé roky, to nebylo v rámci DG pro obchod, ale bylo to DG pro podnikání, vedl to Ginter Verheugen. A celá léta se snažili dělat přesně to, co má dělat tato regulační rada. To znamená snažit se slaďovat standardy a nikdy to nikam nevedlo. Tak si říkám, jestli by to mělo být součástí obchodní do dohody, nebo by se to mělo řešit samostatně. trochu jsem znepokojen, že tady budou určité e, ústupky v oblasti přístupu, e, tržního přístupu na úkor, na úkor norem. Ignácio má pravdu. Pokud bude regulační rada existovat, tak by do ní měli přispívat i sociální partneři. Transatlantická rada, e, ta ekonomická, měla poradce z Transatlantické obchodní rady i spotřební rady. A transatlantická pracovní rada, když se podíváme na to, že ETUK je v podstatě protěžkem obdobné organizace v USA, tak ti byli z tohoto procesu vyloučeni. Teď se dostáváme k pracovním otázkám jako takovým. Chceme eh, nějakou dohodu, která bude hluboká, nikoliv nějaké, nějaký přístup, eh, který by vytvářel určité geto. My si myslíme, že hlavní části dohody by měla být řešena i sociální politika. Můžeme uvést příklady. Pokud jde o investice, tak eh, investoři mají zodpovědnost. To by mělo být v investiční kapitole, včetně pokynů OECD pro nadnárodní společnosti, tripartitní organizace eh, a postupy. Dále hlavní principy OSN pro podnikání a lidská práva, globální kompakt. To jsou některé mezinárodní dohody a umluvy, které by měly být vtěleny do hlavní části dohody a by měly by být zmíněny v té kapitole o pracovních otázkách. Dále ke službám chceme pozitivní eh, výčet závazků nej, nej, nej, nejde jenom o ten počet lidí, ale o množství principů. Evropská unie ve svých, ve svých dohodách o modu 4 má celou řadu různých poznámek o vysílaných pracovnících, podmínkách, které jsou stanoveny přímo v zemích, kterých se to týká minimální legislativa nebo kolektivní dohody. To je velmi důležitá věc, která by neměla být jenom v nějaké poznámce pod čarou, ale přímo v hlavní části textu a může mít e, jasné dopady i na diskuze v oblasti eh, vnitřního trhu o vysílaných pracovnicích. Mohl bych pokračovat dál, ale zbývají mi jenom tři minuty. Dále eh, veřejné zakázky. Dodržování umluvy 94 o kolektivním vyjednávání a veřejných zakázkách by měla být přímo v textu. Regulační ucelenost by měla mít za cíl eh, klauzuly nebo doložku eh, proti takzvané regresi. REACH Ignacio zmínil také byrokratickou zátěž, čili red tape. My chc- se bojíme toho, aby se neodbouralo to, co tam je ohledně standardů. A pokud jde o řešení sporů, tak se musí řešit pracovní spory normálními řádnými eh, prostředky pro řešení těchto sporů, které jsou stanoveny dohodou. na to, jestli dvoupilířová struktura je správná nebo ne, vzhledem k tomu, že američané by možná chtěli vyměnit obchodní podmínky za životní prostředí nebo obráceně, ale životní prostředí tam nechtějí. Klíčovým cílem musí být systém, který bude neustále zlepšovat standardy a to je problém. Snažit se vycházet eh, stříce Spojeným státům, které neratifikovaly většinu klíčových umluv ILO. Klíčová je implementace. Celá řada zemí ratifikovala k úmluvy ILO a pak už se o to dál nestará. My se snažíme dál prosazovat tyto věci přes ILO, ale ta nemá moc velkou prosazovací sílu. Takže implementace je zásadní otázkou. V CITA, v dohodě s Kanadou, se říká, že se budou co nejvíce snažit ratifikovat další umluvy. Možná budou k tomu mít i harmonogram, ale Spojené státy neratifikují tyto umluvy, alespoň nikoli v, v tom stanoveném rámci. Takže je důležité, aby to tam bylo jasně připojeno. Pokud jde o další pokrytí, tak v, cit, v CITA tam byly zmíněny některé umluvy Mezinárodní organizace práce. Já vím, že už trošku zastávám tedy za svým řečnickým, přiděleným řečnickým časem. Trošku přetahuji. Každopádně mohl bych to ještě trochu rozšířit. Demokracie na pracovišti, všechna tato ustanovení, která jsou v dohodách eh, Evropské unie, ta by měla být rovněž i v, té, v typu a spolu s tímto musí fungovat i na subfederální úrovni. Nemůže to být jenom mezi Washingtonem a Bruselem. Musí to fungovat i na nižších úrovních, aby to se to vstávalo i třeba na Tennessee. Další zásadní otázka. Musí to být dohoda vynutitelná. Oni mají výhodu nad Evropskou unii, protože mají eh, hmatatelný eh, mechanismus postihu. A ten musí být i v TTIP. Už za Buše se podařilo vyjednat dohodu, která má i jasný prvek vymahatelnosti. Je pokud jedna eh, ze stran neudělá to, co slíbila, jsou z toho následky. A my něco podobného potřebujeme. Jistě jsou tu někteří zástupci americké vlády, vlády v sále. To by měla být tedy jasná červená linie. A jinak eh, dohoda s Kanadou má i eh, kapitoly, které jsou závazné. Ale co znamená závazné? Nebyl jsem schopen zjistit od komise, co to vlastně znamená chceme vědět a odbory na obou stranách Atlantiku chtějí vědět, co znamená slovo závazný. Vím, že přetahuje, ale eh, je tu ještě eh, žádost, aby to byl jasný zlatý standard pracovní, pracovních podmínek, nový start, který eh, překročí tu obstrukcionistickou politiku DG pro obchod a který bude mít jasné vynucování. Čili chceme otočit nový list, pokud jde o celou tuto kapitolu. Thank you. Uh... Děkuji. Paní Santos z Business Europe. Prosím. Chair, good Děkuji, uh, paní uh, předsedkyně, a přeji vám všem dobré dopoledne. Já se dnes uh, pokusím navidnout pohled zaměstnavatelů, těch, kteří mají, tedy těch, tedy, kteří mají vytvářet pracovní místa. Myslím, že je důležité Eh, uvést začátkem to, že samozřejmě musíme zajistit dobré investiční podmínky a, podnikatelské prostředí, abychom mohli vytvářet dobrá pracovní místa. Protože jak Business Europe, tak něco už dlouho eh, jednají se sociálními, se všemi sociálními partnery, tak abychom měli dobré podnikatelské prostředí. Bude umožňovat eh, tvorbu eh, nových a lépe placených pracovních míst. No a všichni se shodneme, že potřebujeme jich víc a potřebujeme eh, míst víc, více placených. Musíme se postarat o to, aby i v Evropě bylo více investic, ale také mimo v Evropu, tam, kde to váže na evropská pracovní místa. Jednou z podmínek samozřejmě je, mít obchodní agendu zaměřenou do eh, budoucna. To je pro nás velká priorita jako pro Business Europe. Dnes tady nehovoříme o té vnitřní eh, součásti, což je velmi důležité. Potřebujeme mít skutečný eh, volný trh, který ještě v Evropě není dobudován. Musíme se bavit o investicích a o podmínkách k zajištění udržitelné, eh, tedy soustavné investiční politiky v Evropě. A také musím zmínit energetiku, protože to je velice důležité pro evropské podniky a je to jeden z aspektů, kde eh, ztrácíme konkurenceschopnost ve srovnání například s americkým trhem. A už dnes jsme svědky eh, toho, že některé evropské firmy, které závisí hodně na energiích, posouvají, přesouvají investice do Spojených států, prostě proto, že náklady tam jsou nižší. Takže v tomto kontextu si musíme vytvořit eh, pracovní místa, lepší pracovní místa v Evropě. Na druhou stranu eh, konkurujeme eh, si s dalšími lokalitami, lokalitami mimo Evropu, které jsou atraktivnější pro investice. Takže pro nás TTIP také je způsob, jak si vytvořit lepší investiční podmínky a vytvářet pracovní místa. Já nebudu hovořit o konkrétních datech o zaměstnanosti, o tom, kolik eh, pracovních míst bude asi vytvořeno nebo nebude vytvořeno TTIPem. Jenom musím říct jednu věc. Pokud dojde k dohodě, která Ehm, bude eh, podniky eh, vnímána eh, pozitivně, nebo pokud má být pozitivně vnímána podniky, tak je to právě TTIP. U té dohody s Koreou, kde byla debata v automobilovém průmyslu, i v Japonsku, kde byla určitá debata, tak ehm, prostě TTIP ehm, vidíme, že tam to podporují všechny podniky. A všichni si myslí, že to bude pozitivní dohoda pro evropské podniky a skutečně to bude také pozitivní pro investice a pracovní místa. Teď, když se eh, podíváme na kapitolu o trvalé udržitelnosti, a to je součást naší dnešní debaty. Vítáme. A předřečníci už o tom hovořili, o eh, ten vývoj. Ne všechny eh, dohody mají eh, doložky o eh, práci nebo o životním prostředí. To je poměrně nová věc. V úvodní fázi pravděpodobně eh, stojí za to, aby tam ty doložky byly i mezi EU a USA, ale stále více dohod i s dalšími rozvojovými zeměmi mývají takovéhle doložky. A je to určitě pozitivní pokrok. My to tak vnímáme. Protože obchodní dohoda je o obchodě, o zlepšení obchodu a investic ale eh, sociální a ekologické aspekty, které eh, mimochodem my jsme se pokoušeli eh, probírat už na VTO v roce 1996, tak tehdy země vůbec se nechtěly bavit o sociálních a ekologických aspektech a jejich dopadu na obchod. Teď se ta situace změnila myslím, a je tady jednoznačně prostor pro multilaterální přístup k těmto tématům stále více. Takže dnes eh, probíráme eh, VTO a měli bychom oživit toto téma ve VTO a určitě je možné ho dostat ke stolu. Pro nás jako pro podniky jsou podstatné dvě, dvě věci. Dohody o svobodném obchodu, o volném obchodu by měly eh, samozřejmě obsahovat doložky o eh, pracovně právních záležitostech a eh, životním prostředí, ale samozřejmě nemůžeme je vnímat jako skrytý protekcionismus. Všichni víme, že máme jiné sociální podmínky a ekologické podmínky všude po celém světě. I v Evropě je to zřejmé. Ne každý členský stát má stejnou sociální politiku. Takže eh, asi bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, že prostřednictvím TTIPu eh, zajistíme eh, rovné sociální standardy. Můžeme se o to pokusit. Jako Evropané bychom samozřejmě rádi, jak už kolega hovořil o tom, exportovali svůj sociální model, ale musíme si také uvědomit, že úroveň rozvoje s řadou zemí, se kterými vyjednáváme, a není to případ Spojených států, Eh, tak ta úroveň není všude stejná. Takže si musíme uvědomit, že eh, když vyjednáváme s Větnamem, tak se k tomu musíme postavit jinak k takovýmhle ustanovením, než když vyjednáváme se zemí, jako jsou Spojené státy. A proto je důležité, aby v rámci té eh, dohody o svobodném obchodu nastaly konkrétní tedy e, ustanovení o tom, že země musí uplatňovat svou vlastní legislativu, mají ji zlepšovat nadále, ale hlavně ji musí uplatňovat tu svoji vlastní. To je podstatné. Všechny obchodní nebo většina obchodních dohod z e, EU stanoví, že e, země by neměly měnit legislativu proto, aby přilákali obchody a investice. S tím souhlasíme. Myslíme si, že by měl existovat minimální soubor jak sociálních, tak ekologických standardů a ty bychom neměli snižovat proto, abychom eh, přilákali další investice nebo další obchod. Takže pokud jde o rozsah, je zřejmé, že dnes eh, tady máme eh, odlišný přístup ze strany EU a USA. EU e, prosazujeme e, základní umluvy e, v MOP, ale je to také součástí agendy slušné práce CETA. A myslíme si, že to, co se děje v CETA, se vyvíjí pozitivně a měli bychom se snažit to zachovat v té typu. Pokud jde o eh, společenskou odpovědnost firm a co by firmy měly a mohly dělat, je zřejmé, že dnes, dnes firma, zejména evropská firma, eh, se hodně zabývá svojí image. Takže cokoliv uděláme v Evropě, jakékoliv podmínky musíme dodržovat v Evropě, sociální, ekologické, tak eh, je budeme s radostí také, nebo budeme chtít dodržovat také mimo Evropu, ale musíme vždycky přilížet k tomu, že působíme v eh, životním prostředí, nebo v prostředí, kdy nelze kontrolovat všechno. Je určitý právní rámec, který nezávisí na firmách v EU, ale závisí na firmách, eh, tedy na eh, státech, ve kterých působíme. A my jako firmy nemůžeme měnit stávající legislativu. Takže někdy, ať už děláme cokoliv, tak je to omezeno stávající legislativou. Je tedy důležité samozřejmě eh, na to zahrnout eh, ustanovení o společenské odpovědnosti firm, ale musíme se postarat o to, aby to byl dobrovolný přístup, protože zajedno ne všude eh, se uplatňují stejné systémy a musíme se postarat o to, abychom dodržovali legislativu v daných zemích která se často teprve ví. Musíme také se postarat o to, aby ta ustanovení v oblasti e, pracovně právní a životního prostředí se opravdu implementovalo. On nejde o to, to mít někde napsané, ale aby, se s tím, aby, aby to opravdu e, se to promítalo do praxe. Takže závažná, závazná opatření pořád ještě neznamená, že se implementují. Podívejte se na Guatemalu. To je jeden případ. Tam trvalo 6 let, než eh, eh, se to dostalo k eh, rozhodčímu panelu. My si myslíme, že aktivní účast občanské společnosti je mnohem lepší k dosažení aktivní implementace sankce. V našem, z našeho pohledu nejsou tou správnou odpovědí, pokud chceme opravdu dosáhnout zlepšení celkových standardů v jednotlivých zemích. Děkuji vám. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Teď začneme tedy s debatou, ale eh, budeme to dělat tak, že vyslechneme nejdříve eh, dvou tříminutové tří eh, zpěvky. Nejdříve je tady pan Konerojte za Solidar. The giving the voice. Děkuji vám za pozvání a za hlas pro občanskou společnost. My nezastupujeme celou občanskou společnost, ale v posledních letech se zaměřujeme na mezinárodní obchodní politiky a společně s Ralfem Kampernerem, který seděl na druhé straně stolu, jsme se setkali eh, v poslední době v Seattlu a snažíme se zvyšovat povědomí o tom, co je v sázce v těchto dohodách eh, Není úplně brzy, ale eh, pokusím se vás trošku probudit tím, že řeknu, co je dobrého na dohodě té typ. Na ní je dobrého, že není složitá. Často si zveme odborníky a oni nám vysvětlují, o co jde. Nicméně tato dohoda skutečně není složitá. Musíme si zkrátka říci, zda posílí sociální standardy nebo zda oslaví, oslabí poskytování služeb zajišťování práce v Evropě a USA, zda přináší kvalitní pracovní místa. Často hovoříme pouze o počtu pracovních míst, ale nehovoříme o kvalitních pracovních místech. Je potřeba zajistit, že pracovní podmínky a celé to, co souvisí s pracovní agendou, bude relevantní na obou stranách Atlantiku. Ale abych to zestručnil. Otázka e, řešení sporů. To souvisí s e, pracovními normami. Samozřejmě mezinárodní právo musí být zachováno a není možné mít dva různé přístupy, každý na jedné straně Atlantiku. Já nevím, eh, možná bychom měli zavést další mechanismy řešení sporů, jako například řešení sporů mezi pr- pracovníky a investory. Je potřeba zkrátka zajistit vyvážený systém, který bude hájit práva pracovníkům. Dále, z dohody TTIP se má vyloučit ochrana zdraví a sociální ustanovení ale upřímně řečeno, my nechceme dohodu, která bude mít na jednu stranu Obamacare a na druhou stranu bude podkopávat systém zajištění všeobecných zájmů pracujících z hlediska sociálního a zdravotního na straně druhé. A nechceme zavádět nějaké e, razantní změny do sociálního aký v Evropě. Dále e, otázka pozitivního seznamu. Seznamy negativní vylučují, ať už zcela nebo částečně. Pozitivní seznamy by předjímaly vývoj do budoucna, ale neříkali by, co se má dnes vyloučit. Je e, nutno zajistit, e, aby se nám nedělo to, že, jak se říká, vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti oknem. Otázka udržitelnosti. Je potřeba, a říkají to i odbory při MOP, mít uplatnitelné pracovní standardy a sociální standardy na obou stranách Atlantiku. Je dobře, že eh, my jako Solidar pracujeme s občanskou společností a odborovými hnutí na obou stranách Atlantiku a pokud ehm, se to bude brát vážně, Myslíme si, že evropské instituce mohou dokázat, že postup je možný. Proto bych na vás rád apeloval, abyste brali naši kritiku vážně a abyste se podívali na benchmarking v oblasti sociální a zdravotní pro poskytování sociálních služeb v EU. Děkuji, pan Kamperner z SME Europe. Máte tři minuty. Děkuji. Přeji všem dobrý den. Já jsem zde za SME Europe. Ale eh, běžně pracuji pro Eurocommerce. SME Europe je oficiální obchodní asociace v Evropě, která mluví jménem malých a středních podniků je na místě si říci, že malé a střední podniky jsou páteří nejenom evropského hospodářství. V Evropské unii máme 20 milionů malých a středních podniků, což je 99 hospodářství v mnoha sektorech a v USA jich je dokonce 28 milionů. Jsou to podniky, které mohou v důsledku dohody T-typ masivně profitovat i vzhledem k pracujícím, které zastupují. V čase, který mám k dispozici, se chci zaměřit na otázky, jako je e, otázka dvojího testování produktů, kde vlastně máme dodatečné náklady pro podniky. Obecně vzato malé a střední podniky v oblasti kosmetiky vlastně až z 35% v textilním průmyslu, z 20% v potravinářství, eh, je to více než 50% dodatečných nákladů, což jsou v podstatě eh, celní náklady svého druhu pro společnosti, které eh, zbytečně odvádějí peníze z hospodářství. Má to pak dopad samozřejmě i na spotřebitele a domácnosti. Centrum pro výzkum v Evropě zjistilo, že pozitivním dopadem dohody TTIP by e, bylo přineseno až několik tisíc eur do kapsy běžných evropských domácností ročně. Co se týká zaměstnanosti, malé a střední podniky eh, jsou známé jako často podniky, kde jsou dobré vztahy, velmi dobré vztahy se zaměstnanci a je na místě si říci, že ustanovení o společném vyjednávání minimálních mzdách eh, a kolektivních dohodách, eh, to jsou věci, které nejsou v podstatě dohodou té typ ohroženy, ale Podíváme-li se naopak na standardy a příležitosti zachovat to nejvzácnější pro společnosti a zaměstnance, měli bychom si asi připomenout, že tato dohoda mezi Evropskou unii a USA je zároveň jednou z posledních příležitostí, jak spolupracovat napříč Atlantikem a stanovovat si pracovní normy, protože Eh, dovedu si představit, že mnoho lidí by raději z USA mluvilo o otázkách, eh, kterým se říká západní normy, než eh, by o normách mluvilo s jinými částmi světa. Takže je potřeba správně informovat o té typu, transparentnost je poměrně na výši v této oblasti a to je potřeba zachovat a já osobně se těším na vaši další spolupráci, na vaše další příspěvky, aby i malé a střední podniky mohly sklízet pozitivní aspekty této dohody. Děkuji vám. Vážení kolegové, dámy a pánové, vyslechli jste si celou řadu expertů a teď je řada na vás, abyste se ptali, ale buďte prosím struční a mluvte k věci. Jinak není šance na všechno odpovědět, na všechno reagovat. Takže řekněme dvě minuty na osobu. To bude tak akorát. Jako první Maria Marina. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím eh, držet se svého řečnického času. Takže dva, dvě principiální otázky, které možná méně souvisí s eh, zaměstnaností. Eh, první je otázka ISDS. Již jsme to vyjádřili na půdě INTA, naší reakci na tento mechanismus pro řešení sporu. Jakým způsobem to bude omezovat regulační kapacitu, zvláště tedy v oblasti zaměstnanosti? A pak to fórum pro eh, regulaci. Vy říkáte, že musíme omezit zdvojování, že řešíme otázku, musíme řešit otázku um, lékařských prostředků, eh, farmaceutických prostředků, chemických prostředků. Já neznám no firm, které by byly obětí tohoto problému. Takže eh, já myslím, že je to určitá záminka. Pak pozitivní versus negativní výčty. Chceme aby to byl negativní seznam, aby tam byla skutečná záruka, že se můžeme vrátit k regulaci v obecném zájmu Evropanů. Jinak vy jste odkazovali, a myslím, že všichni se na tom tady shodnou, na posuzování dopadu, která jsou velmi optimistická. Ale co studie, které jsou četné dnes, které jsou méně optimistické, ne přímo negativní například analýzy eh, dohod o volném obchodu v rámci Lena, což je příklad, který ukazuje, že po deseti letech se předpokládalo, že vznikne milion pracovních míst v USA a místo toho je minus 600 tisíc. Takže navíc došlo k omezení sociální ochrany, která už nebyla tak do, příliš vysoká ve Spojených státech. A jestliže to vedlo k, sice k zlepšení kupní síly Mexičanů, tak to zní sice dobré, ale uvědomme si, že jejich kupní eh, síla se zvýšila, ale tedy jejich platy se zvýšily, ale kupní síla se i tak snížila, protože se zvýšily ceny. Takže když se podíváme na tyto dohody, tak je jasné, že jsou problémy, nejsme proti dohodám jako takovým, ale dejte nám jasné argumenty, abychom mohli mít dohody, které nebudou stejného druhu jako ty minulé. Pan Šustr? Děkuji vám, pane předsedo. Omezím se na dvě otázky. Za prvé, otázky pracovních norem. USA není jenom země, která neratifikuje umluvy ILO, eh, velmi často je vehementně proti. Například to nejnovější, co vidíme z Tennessee, eh, je, že eh, tam se například zabraňuje, aby v závodě Volkswagenu vznikla ehm, závodní rada odborová. Takže to jsou skutečně mechanismy, které jdou naprosto proti umluvám ILO. Co s tím? Jakým způsobem pak má fungovat mechanismus pro řešení sporu? Ten musí být dostatečně robustní a chci se zeptat, zda v něm budou zakotvená práva odborových hnutí. Mohlo by se hovořit o analogii například o, s ochranou investorů. Takže to je tedy první otázka. Druhá otázka. Otázka pozitivních účinků. E, pozitivní účinky prostřednictvím více obchodu ve velmi specializovaných oblastech to je vlastně hlavní, hlavní argument, eh, o kterém mluvíme, ale Svým způsobem to znamená, že eh, aby toto nastalo, musí nejprve nastat změna struktur, jinak to nepůjde. A to znamená, že různé sektory a různé regiony tímto budou zasaženy různě. Takže já se chci zeptat, které ty sektory budou ty ziskové, které ty regiony budou ziskové a které regiony na obou stranách budou naopak ztrátové a které sektory. A co se bude v těchto ztrátových sektorech a regionech dít. Protože, jak víme, tak v Evropě máme naprosto, naprosto odlišný regionální rozvoj napříč Evropou a chci se zeptat, zda někdo hodnotil takto horizontálně dopad této dohody. Existují takovéto studie ze strany komise? Pokud ne, kdy vzniknou, nebo má komise nějaké takovéto studie, v, eh, jak si ve své náplni práce a co se bude dít? Děkuji paní Jaculviksia. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentace, eh, za všechny. Je to nesmírně eh, eh, důležité předtím, než se pustíme do řádné práce nad smlouvou mezi námi a Spojenými státy. Někteří z vás jste upozorňovali na to, aby to, co tam je napsáno, by mělo mít implementační povahu. Protože na papír můžeme napsat všechno, ale pokud eh, to nebude implementováno v praxi, tak to eh, vůbec nemá smysl to tam psát. A proto se chci zeptat, mohli byste nám vyjmenovat, jaké klíčové pracovně právní standardy eh, tam určitě musí být bez ohledu na všechno ostatní. To byste mohli prosím vyjmenovat. A zvlášť se chci zeptat na toho, toho pána, eh, který eh, zde reprezentuje evropské odbory. Eh, vy jste tady oceňoval, eh, tedy, eh, vy jste tady ohodnocoval, nebo hodnotil situaci na evropském pracovním trhu. Jaké nástroje by měly být zavedeny, aby um, evropští podnikatele byli motivováni vytvářet nová a bezpečná pracovní místa? To mi nějak nebylo jasné z vaší prezentace. Emma? Thank you. Děkuji. Děkuji všem panelistům, děkuji vám za vaše příspěvky. Byla to velmi eh, široká, rozmanitá škála témat a je to užitečné, když se podíváme na to, jak probíhají jednání. Můj všeobecný pocit je takový, že ještě jsme se nedostali v jednání příliš daleko, možná bychom měli počkat, až eh, to bude trochu dál, až bude skutečně materiál tedy té dohody, o kterém eh, bude možno se bavit. Jinak vítám tady příspěvek od SM Europe ohledně toho, jak by mohl TTIP potenciálně usnadnit život podnikům, protože to v Evropě zoufale potřebujeme. A také JSDS není to tolik o e, tedy e, právu státa, ale e, tedy jde o to, jestli můžeme lidem dát skutečnou důvěru investovat v Evropě, aby měli zároveň eh, důvěru i eh, v regulační uspořádání, která tedy naši podnikatelé v zámoří. A eh, byla tu řada bodů, které nadnesl tady pan z ETUC. Chci se zeptat, budeme mít tady určitý, eh, bude, bude, budou to určité kompromisy nebo ústupky eh, na úkor životního prostředí potenciální. Děkuji, paní Kari. Tak til hele panelu. Já synes, det har været nogle rigtig spændende... Ano, děkuji. Děkuji všem eh, přispěvatelům. Byly to opravdu velmi zajímavé vhledy. Já jsem se setkala s dánskými požárníky a oni říkají, že mají problém se svým pracovním prostředím, protože přichází do styku s velkým množstvím chemikálií, materiálu, z toho samozřejmě plynou určité problémy. Je to důležité pro kvalitu pracovního prostředí. A jestliže máme vypracovávat společná pravidla, tak jak zajistit, aby ta pravidla byla e, skutečně společná, ale přitom, aby chránila i pracující a aby e, nebyla na úkor jejich životního prostředí, aby tyto dvě věci nebyly, nebyly v vzájemném konfliktu. A z toho tedy vyplývá důležitost té zaměstnanecké kapitoly v té typu je tu 600 tisíc až 1,2 milionu pracovních míst, která by mohla přejít do Spojených států. Je to pravda? Eh, děkuji, paní Warner. Eh, děkuji. Mě zajímá zaručení kvalitních pracovních podmínek, jak to zmínili eh, předřečníci a i mnozí řečníci. Ráda bych podotkla, že eh, TTIP se nesmí stát nástrojem další liberalizace a privatizace v těchto oblastech, protože privatizace má často velmi negativní efekty, to vidíme z minulosti, na sociální a zdravotní standardy pracovníků. Samozřejmě výsledný efekt se pak uvidí v příštích letech Myslím si však, že eh, tato oblast se musí i do budoucna dále rozvíjet a zachovat na minimálních standardech. Společně s, TT, eh, s T-typem se vyjednává i TISA, což eh, souvisí s GATS, tedy Všeobecnou dohodou o obchodu a službách. A je potřeba zajistit, aby to, co se dříve nepovedlo někomu vyjednat, se nechtělo vyjednat najednou opět teď, což je tedy ta dosti značná liberalizace a jaksi, jaksi i nezvratnost té liberalizace. Hovoří se o tom, že to, co je jednou liberalizováno, se již nesmí komunalizovat, což má velmi vážné dopady zejména pro obce a společenství, Musíme, prosím pěkně, poznamenat, že veřejné služby nejsou jenom nějaký handlovací panák pro nějaké velké firmy, jsou to důležité služby pro naše občany. A já se chci zeptat, zda mi může někdo zaručit, že ani skrz té typ, ani skrz TIZu nebude probíhat další tlak na další privatizaci nebo liberalizaci veřejných služeb a že i v oblasti veřejných zakázek budou i nadále zohledňována kritéria ochrany životního prostředí a sociálních a zdravotních standardů pracovníků. Děkuji. Pan Palas. Děkuji vám, pane předsedo. Pár dotazů. První se týká eh, studií dopadu o vytváření nových pracovních míst. Existuje srovnání s předchozími průzkumy, před, které předcházely jiným předchozím dohodám o volném obchodu. To znamená, jak se můžeme poučit z minulosti prostřednictvím srovnání. Bylo toto zohledněno? Za druhé, je tu jedna věc, které nerozumím. Jestliže dnes řada dohod ještě, eh, řada umluv není ratifikovaných našimi partnery, tak co z toho vyplývá? Jak lze říci, že se, eh, že se eh, zlepšují eh, pra, pracovní standardy? Co zaručí, že nebudeme směřovat k americkému modelu spíše než k evropskému? A za třetí, jak vysvětlíte, že rozšíření rozsahu působnosti konkurence je tady zásadní věc, zatímco samozřejmě práce, objem práce zůstává fixní my eh, máme eh, rozšiřovat tedy toto pole údajně z hlediska pracujících, ale jakým způsobem to nepovede k tlaku na snížení eh, odměn? Protože tohle je něco, co se děje ve stávajících dohodách, jako například Talena. Takže na základě jakých teoretických úvah tvrdíte opak? A pak je zde, my jsme proti, sociální demokraté. Jaká je záruka toho, že kdy pokud budeme mít ISDS, takže nějaká nad, nadnárodní společnost nenapadne stát v otázce sociálních norem. Protože dnes máme jasné náznaky eh, v tomto směru. Děkuji. Uh, thank you. Dnes. Děkuji dvě otázky, které chci nadnést. Jednak otázka eh, tedy růstu zaměstnanosti a pak otázka sektoru či případně regionu, kde může dojít ke ztrátě pracovních míst. Je, dost, je to dost složité v této debatě, vzhledem tomu, že dva řečníci panelu mají protichůdné názory pokud jde o e, přínosy či ztráty. A proto, pana Basara se chci zeptat, můžete se vyjádřit k tomu, co řekl Tom Jenkins? A zda by bylo e, moudré, aby komise zadala hloubkovější studie o možných ztrátách pracovních míst protože to bude, myslím, velmi ožehavé téma. A jestliže TTIP nevede k růstu zaměstnanosti, tak proč vůbec tuto dohodu vyjednáváme? Další otázka se týká pracovních norem. Vedli jsme eh, konverzaci s americkým ambasadorem Carterem, který nám řekl, že Spojené státy nemohou ratifikovat eh, standardy Mezinárodní organizace práce a že to je ale všechno v souladu s evropskými. O tom lze s úspěchem pochybovat. Ovšem mě by zajímalo, zda by například pan Jenkins, který zmínil některé normy, které Spojené státy neratifikovaly a možná bychom mohli TTIP využít k tomu, abychom prosadili implementaci těchto základních pracovních práv. A já teď si lámu hlavu s tím, jak to udělat, jestli bychom neměli opravdu eh, prosazovat takovou ratifikaci. A poslední dotaz panu Beseru. Besero, proč ta kapitola Eh, týkající se práce nebyla vůbec zatím na stole. Co pak to není v eh, priorita? Děkuji, pan Schulz. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za uspořádání eh, této akce. Co mě příliš nepotěšilo, je, že tady stílí, slyšíme spoustu negativního. Já si tady dělám eh, seznamy a ten negativní je daleko delší než ten pozitivní. Jsem přesvědčen, že když budeme hovořit eh, pouze o negativních aspektech, tak té typ nikdy neuvedeme úspěšně do konce. Hovoříme neustále o vytváření nových pracovních míst a v podstatě jsme všichni takoví obranáři, že ano, TTIP bude vytvářet nová pracovní místa, ale musíme zajistit, že TTIP zachová ta stávající pracovní místa. Nebo musíme přemýšlet o tom, když se TTIP neuzavře, kolik pracovních míst zanikne. A je potřeba si jasně říci, co je lepší. Zda vůbec mít zaměstnance za 10 nebo 15 let, anebo zda jenom eh, smutně konstatovat, že veškerá práce odešla do Ázie. Jaké budou náklady na selhání vyjednávání? Ano, děkuji. Máme zde ještě sedm žádostí o slovo a tímto tedy uzavírám seznam řečníků. Pan Keller. Děkuji za slovo. Já mám jenom jednu <clears throat> jednoduchou otázku Víme, že dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy má odstranit mimotarifní bariéry obchodování. Jsme ujišťováni, že tato dohoda se nedotkne práv zaměstnanců, nedotkne se ochrany přírody, kvality potravin, bezpečnosti zdraví. To všechno z ní bude vyňato. Ovšem to jsou přece významné mimotarifní bariéry obchodování jak může dohoda podpořit obchod, jestliže tyto pojistky budou uchovány? Já uvedu jeden příklad. Já už několik týdnů studuju dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Ta dohoda má 1634 stran a kapitola o právech zaměstnanců v ní má přesně pět stran. A na těchto pěti stranách se píše, že úmluvy Mezinárodní organizace práce budou nadále garantovány tak se ptám které bariéry budou tedy odstraněny. vždycky se uvádějí jenom technické normy při výrobě automobilů. E, není mi to jasné. to má být ten obrovský skok ve svobodném obchodě který zvýší tempo růstu a vytvoří velké množství pracovních příležitostí? děkuji. Děkuji. Paní López Biermiro. Eh, děkuji vám, děkuji za všechny příspěvky. Takže v první řadě bychom rádi věděli jednu věc. Proč někteří z vás trvají na tom, že tato dohoda je přínosem pro zaměstnanost a podmínky, jak Evropané si mohou být jisti, že jejich pracovní podmínky a vůbec i místa nebudou naopak touto dohodou podkopána. Takže za prvé, proč používáte ekonomické modely, které minimalizují dopady na eh, poptávku v důsledku ztráty pracovní příležitostí v některých konkurenčních sektorech, kde hm, tedy si konkurujeme s Amerikou. Jak můžeme zdůvodnit stovky tisíc míst, které mohou být ztraceny v jiných sektorech, v jiných odvětvích. Máme demokratické instituce a můžeme přitom neustále upravovat eh, eh, smlouvy, ale pokud máme transatlantickou dohodu, tak tato dohoda je proti duchu smluv, protože investice a finanční programy budou pouze ku prospěchu nadnárodních společností, ne členských států. Až spojené státy budou chránit svá místa a nebudou respektovat různé umluvy jelo a ne, nedovolí lidem, aby vstupovali do odboru a budou diskriminovat lidi. A je asi 40 takovýchto uh, eh, umluv Mezinárodní organizace práce, které zatím neratifikovaly, na tom musíme uh, trvat. Ale pokud to neudělají, tak těžko mohou plnit, být plněny cíle těchto úmluv. Marie? Ne, Marín. Marine. Ça doit être Monsieur Martin. Aha, to bude možná pan Martan. Děkuji. Já se chci vyjádřit k několika věcem, které tady zmínila zastupkyně Business Europe. Ona hovořila o uh, dialogu s občanskou společností, aby se řešil konflikt. Ale právě občanská společnost, čili od, mimo jiné odbory, jsou naprosto vyloučeny z, z celého jednání. Vůbec nemají hlas, čili to mě šokuje. A je tu eh, tedy delegace, delegace komise, s tou jsme se septali, která eh, jedná s Američany. A sami oni říkají, že tu budou někteří, kteří eh, jak si získají a jiní ztratí. A kdo, kdo budou ti první, kdo budou ti druhý? Je také řeč o modelu. Je to evropský model kontra americký model. K čemu dochází ve Spojených státech, pokud je třeba nakládání s vodou, nebo eh, že jsou lidé napadáni u soudu nad vládními organ, eh, nadnárodními společnostmi jenom proto, že prosazují veřejné služby. Dejte mi příklad mezinárodní dohody s Američany, v němž Američané neprosadili svůj model. A to je právě ten problém, to je ta výzva. Musí náš model Eh, doslova explodovat při tom střetu s tím americkým, nebo eh, máme možnost prosadit i naše normy, ať už sociální, fiskální či environmentální? Děkuji. A nyní paní McIntyre. Thank you. Děkuji. Já mám obavu, že úloha našeho výboru pro zaměstnanost by neměla být jenom přeskovávat ochranu eh, pracující, když to je také důležité, ale také eh, zamýšlet se nad tím, jak důležité je tvořit pracovní místa. Byla jsem ráda, že eh, jsme zde slyšeli hlas 20 milionů malých a, a, malých a středních podniků. Víme, že 85% pracovních míst pochází právě od nich a v tom, bychom jich, v tom bych jim chtěl pomáhat. Čili důležité je, aby TTIP omezil, tedy eh, osvobodil investice, odstranil bariéry, aby eh, podniky mohly vytvářet eh, a prodávat své služby snadněji a tak vytvářet pracovní místa. A já musím říci, že se tak trochu obávám, že naše podniky, naše občané v současné době nejsou dostatečně informováni. Já dostávám stovky e-mailů, eh, které mi eh, eh, říkají, že budeme teď hlasovat o TTIPu a my ještě nemáme ani text. A vyjednávání, myslím, začnou až příští rok. Takže myslím, že je nesmírně důležité, abychom oddělili mýty od fakt a abychom vedli debaty na základě fakt a nevzbuzovaly eh, emoce, eh, které můžou vycházet z něčeho naprosto mylného. Proto jsem vděčná organizacím, jako je Národní eh, zdravotnický systém ve Velké Británii, za dokument, který, podpo, který popisuje oddělování mít od fakt, mítu od fakt. Není to eh, žádný politický dokument, ale jménem organizace, eh, která eh, vím, že chová určité obavy, že oni říkají, že je nebezpečí, že naše národní zdravotnictví už prostě projde změnou, že vůbec nebude k poznání. A já si myslím, že to vůbec není pravda. A proto je důležité, a rád bych se tedy zeptala všech panelistů, jak chtějí odlišovat mýta od fakt. Evelyn. Obchodní eh, dohodu by eh, měla být příležitost, eh, ta dohoda by měla být příležitost, když něco přinese. A tady nám jde o pracovní místa. To se tam pana Bertera ohledně dat, se kterých vycházíte. My bychom chtěli pozitivní data, dnes, a to znamená ohledně těch pracovních míst. Z jakých dat přicházíte ke svým údajům? ono jde také o kvalitu těch pracovníků. Nejde jenom o to, mm, abychom to eh, rozdělovali eh, na kvalifikovaná a nekvalifikovaná. Jde o to, aby to byla místa, která znamenají něco pro evropskou budoucnost. A potom tady máme eh, otázku na nástupkyni paní MOP. Ráda bych se zeptala na pozitivní příklady, pokud nějaké konkrétní jsou, dohod, kde byly zachovány nebo zvýšeny eh, standardy spolurozhodování ve firmách ze strany pracujících. Eh, abychom neřekli super, jenom eh, jsme je obhájili. Je, existuje vůbec nějaký takový pozitivní příklad, kdy byly rozšířeny? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Další řečnice. Paní uh, Marve Kolik-Bali nám tady představila určitou představu a já nevím, uh, jestli MOP pomůže pracujícím. Mně se eh, zdá, že tohle jsou uh, lidé, kteří uh, uh, zalévají pole poté, co ho uh, sežali kobylky. Já bych se uh, zeptala, uh, a zase tady byl zástupce Business Europe, který říká, že je uh, rád za uh, stávající dohodu a nechce nic uh, měnit potom tam pan z Etuku říká, že tady kobylky eh, se na nás ženou, ale lze nějak eh, skrotit. Potom je tady Tavcová zpráva, která eh, předpokládá snížení počtu pracovních míst a asi také zná velice špatné dopady dohody nafta na zaměstnanost v Severní Americe. Já bych se zeptala pana Jenkinse, proč nepřiznáte, že tyhle dohody o svobodném obchodu jsou ohrožením pracovních míst pracovních, eh, pracovně právních práv a ekologických práv a neomezíte je. Děkuji. Další. Děkuji. Já eh, jsem ráda, že se tady hlavně hovoří o vývozu do Spojených eh, států a přiznává se, že jde hlavně o to, ale více obchodu bude, pouze pokud budeme mít společná pravidla a společné procedury. Takže co se děje ještě zároveň z TTIP, aby eh, se trhy um, regulačně více přiblížily? Jedna otázka přímo eh, na pana Kompenena. Myslíte si, že ISDS nám uh, nějak pomáhá malým a středním podnikům? Ty, ta nejnovější čísla jsou, že jeden případ stojí 8 až 30 milionů dolarů. Takže eh, kolik eh, podniků, eh, které zastupujete, by z tohoto mělo nějaký prospěch? A ono nejde jenom o podniky, ale o státy, které by potom proplácely ty výnosy. A mohl by nám také hlavní vyjednavač říct něco k ISDS? Děkuji. Teď paní Hakiny. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji eh, všem panelistům za ty odlišné názory. Než se zeptám ještě, tak bych chtěla říci, že pocházím ze země, z Irska, a jejíž eh, růst je asi nejvyšší v Evropě teď. A jeden z důvodů je, že hodně obchodujeme s USA. Ovšem, mé tři otázky jsou takové trošku kritičtější. Slyšela jsem, co tady říkali kolegové. A myslím si, že to by mohlo eh, určitě zlepšit tu obchodní dohodu, než naopak. A zeptám se tedy eh, komise na ten specifický model, který máte pro eh, odhadování růstu a počtu pracovních míst. Máte také nějaký jiný model, protože samozřejmě záleží hodně na předpokladu, který, ze kterých vycházíte v, to, v tom modelu. Ty, ovliv, ty ovlivňují konečná čísla a že najednou říkáte, že najednou tady bude o tolik víc pracovních míst. Ono opravdu stojí eh, zabývat se Spojenými státy. Jejich nezaměstnanost je docela nízká v současné době, ale pokud se podíváte podrobněji na eh, eh, počet opracovaných hodin v USA, tak ten je stejný jako v roce 2008. Takže to vám asi něco říká o typu pracovních míst, která se vytvářejí. Takže já se chci komise zeptat. Zabýváte se jinými modely tak až, bychom, až se budeme pokoušet to posuzovat, abychom viděli určitou vyváženost, abychom byli schopni se zabývat jak kvantitou, tak kvalitou. A potom paní Kolis MOP bych se zeptala. Jedna z, eh, jeden z vznikajících problémů je celkový soulad s eh, dohodami eh, MOP. Máte nějak Eh, systém, kterým se chcete eh, pokusit eh, zajistit dodržování těch úmluv MOP. A potom se zeptám pana Jenkinse z Etuku, který hovořil o ISDS, což je otázka, a kde chovám a velké obavy sama. Vy jste hovořil o v nějaké závěrečné lhůtě, o takové červené linii. My jsme viděli případ firm, které si otevřou pobočku v eh, dané zemi, aby eh, využili ISDS pro nějakou stavající dohodu. Není tady takový problém, že když eh, budou součástí, součástí CETA, hm, jestli se nepokoušíme tedy nějakým způsobem řešit jiné zástupné problémy. A potom pan Juncker říkal, že tady máme dva hodně eh, vyvinuté eh, právní eh, systémy a tak není třeba ISTS. Myslíte si, že to nějakým způsobem ovlivní ta probíhající vyjednávání? Děkuji a v neposlední řadě hojit. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k možnosti zajištění zlatého standardu ze strany té typu. A zaměřila se na dvě otázky. Mnohokrát jsme o tom hovořili, o té dohodě s Kanadou, s CETO, že ta je považována za zlatý eh, standard. Když se na to ale podíváte, tak eh, CETA je eh, pod úrovní nafty. Pokud jde o pracovně právní věci, vynucování BOZP a standardy minimální mzdy a základní pracovně právní standardy CETA určitě to nedodržuje a dokonce jde ještě pod úroveň eh, s eh, dohody s Koreou. Takže já mám eh, obavu, pokud použijeme CETu jako model pro TTIP, tak jak to ovlivňuje zejména na federální úrovni situaci ve státech, kde se systematicky porušují pracovní, tedy práva pracujících jako na kolektivní vyjednávání a organizování se. A potom je tady hm, to, že eh, ta eh, kapitola o eh, pracovně právních podmínkách by měla naopak jako jít dál, tak jak to chcete zajistit? Pan Tom tady projel rychle svoji prezentaci, ale byl tam, byla tam jedna velice důležitá věc, která se týkala ochrany investic. Pokud budeme chtít zajistit, aby veřejnost věřila v zvýšení práv pro investory, v ochranu jejich investic, tak tam musí být nějaká kritéria ochrany investic, včetně vazby na eh, obecné zásady OECD a odpovědnosti investorů. Není to typ takovou možností, jak eh, tedy vytvořit určitý zlatý standard tady? Děkuji. A teď eh, paní Lambert, a omlouvám se, nikdo nevěděl, že jste se hlásila, tak prosím, co nejstručněji. Děkuji. Já eh, věřím, eh, že vypadám eh, velmi nenápadně tady dneska. A, chtěl jsem se vrátit k sociálnímu rozměru, protože my jsme tady výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Víme, že zdravotnictví a sociální služby jsou dvě největší oblasti pro zaměstnanost v Evropské unii a uvidíme tam také určitý nárůst do budoucna, výrazný. A je to také oblast, která představuje, která je velmi důležitá pro veřejnost. A tady máme opět to srovnání s CETou. Znovu tady hovoříme o té otázce eh, té výchozí úrovně pro veřejné zakázky, pro otevírání trhů. A pokud já vím, tak eh, vy nemůžete se vrátit ani eh, se pohnout vpřed od stávajících liberalizačních opatření. Evropská unie, tento parlament měl nesmírný problém definovat, co to je služba ve veřejném zájmu v naší vlastní směrnici o službách. A není eh, jasné, jestli tam máme monopolní eh, poskytování veřejných služeb v některých eh, sektorech v Evropské unii. Mohla by nám komise prosím vysvětlit, proč ty služby prostě nejsou vyloučeny z té typu? že bychom tady měli to eh, ujištění, podívali se na ty definice a zjistili, že ty služby nejsou dostatečně eh, pokryty těmi definicemi. Myslím si, že tady eh, by byla velká úleva, pokud tohle tam bylo, by, se tam vůbec nedávalo. Abychom si mohli oddechnout, jestli to, co tam je, bude nakonec bezpečně sformulováno nebo ne. Máme tady eh, celé eh, řady, eh, celé, celou řadu sociálních pojišťoven, které by zajímalo, jestli to na ně se bude vztahovat nebo ne. Děkuji. A teď dám slovo tady odborníkům v opačném pořadí. Začnu s Wolfem. tam byla jedna konkrétní otázka a možná, že několik připomínek, ale prosím věcně a stručně. Thank you, Herr Lange. Děkuji, pane Lange. Co se týká otázky paní Korholy, evropské fondy vždy podporovaly příslušné členské státy při vyjednávání a podepisování bilaterálních investičních dohod. Tyto dohody doplňují evropskou obchodní politiku tím, že nabízejí eh, silnou ochranu investorům kteří by jinak nemohli eh, rozporovat státy, které poruší eh, záruky pro investice. Od 50. let státy v EU uzavřely více než 14 bilaterálních eh, dohod, což je téměř těch zhruba 3 tisíc bilaterálních dohod, které existují ve světě. Toto jsou často zajišťující dohody pro investory, kteří spolehají na právní ochranu a vysokou důvěru. A tyto bilaterální dohody přispívají k této důvěře a musí být vnímány právě v tomto kontextu. A myslím si, že i v rámci vyjednávání by dávalo smysl se o tomto zmínit. Eh, druhá stručná poznámka, když jsem si vyslechl dnešní diskusi, mám trošku dojem, že občas TTIP nevidíme v dostatečně širokém kontextu pracovních míst a růstu v Evropské unii. Diskutuje se tu o programu EU 2020, o internacionalizaci malých a středních podniků, o vytváření lepšího rámce pro růst hospodářství, pro poskytování pracovních míst. Možná bychom té typ měli spíše vnímat jako příležitost do budoucna. Děkuji, Konr. Děkuji. Nejde o konkurenci dvou systémů na straně evropské, na straně americké. Samozřejmě na obou stranách si dělají lidé obavy o podkopávání sociálních systémů. Často jsou to problémy jak v členských státech EU, tak v některých státech Americké federace. Za druhé, mluvíme o pracovních místech, ale mluvíme o kvalitě a o sektoru, kde pracovní místa, e, místa vznikají. Jak říkala Jean Lamberts, nemluvíme pouze o průmyslových pracovních místech, nejenom v automobilismu. Nejrelevantnější sektor dnes je oblast sociální a oblast zdravotní, takže sociální a zdravotní služby všeobecného zájmu. Největší zaměstnavatel v Německu je e, ne Volkswagen, ale Charitas Diakoní. Takže Sociální hospodářství, které představuje zhruba 12 trhu práce, je největší sektor, který bude jaksi mm, zde hrát hlavní roli a jeho ustanovení nechceme podkopávat. Je potřeba uznat, kdo poskytuje služby obecného zájmu. Ehm, musíme překonat ten systém mít nej, nejatraktivnější hospodářské nabídky. O to nejde. Jde o to, abychom si zachovali sociální standardy. A to není jenom otázka pro Ameriku. Už eh, dnes zde jsou veřejné zájmy, hedžových fondů a veřejných fondů, které například vzniknou v Irsku, pak se přesunou do Spojeného království a podkopávají systém, který se již prověřil jako efektivní pro klienty. A my si proto myslíme, že hlavně sociální a zdravotní ustanovení nejsou něco, na čem můžeme, u čeho můžeme ustoupit. Děkuji, paní Santas. Ehm, padla zde otázka i na mě, pokud vím, co se týká role odborů a občanské společnosti. Chtěla jsem říci, že už máme poradní a monitorovací skupinu pro dohodu s Koreou a ta funguje poměrně dobře. Samozřejmě prostor pro zlepšení existuje vždy, ale v těchto skupinách, které monitorují kapitolu udržitelnosti, se angažují všichni partneři, včetně odborů i občanské společnosti. Co se týká participace občanské společnosti a odborů eh, u vyjednávání, tady nemůžeme zabíhat příliš dopodrobna, ale všichni víme, co dělá komise na poli transparentnosti, všichni jsme členy poradní skupiny, jak tedy biznis, tak, eh, tak odbory. Takže já si myslím, že k participaci již dochází a mm, ta participace se navyšuje. Hodně se také hovoří o množství pracovních míst a jejich kvalitě a e, jakým dopad má nafta. Nesmíme ale zapomínat, že když hovoříme o dohodě nafta, hovoříme o partnerech s různou úrovní vývoje Mexiko, USA, Kanada. Hovoříme-li o kontextu EU-USA, hovoříme o dvou partnerech s porovnatelnou úrovní rozvoje. To je tedy za prvé. Za druhé, NAFTA byla uzavřena více než před 20 lety. A dnes hovoříme o nové dohodě v novém rámci s jinými pravidly, novými pravidly. Hodně jsme se, jak doufáme, poučili a proto si myslím, že tato dohoda probíhá v poněkud jiném kontextu a neměli bychom využívat minulé modely k tomu, abychom nějakým způsobem hodnotili, co se stane do budoucna. Ano, lze diskutovat o tom, jaká pracovní místa budou vytvořena, O tom můžeme hovořit do nekonečna, ale jak říkám, nechci se pouštět do diskuse o čísle. Řekla jsem, a to opakuji, toto je dohoda, kde máme velmi vysokou podporu ze strany biznesu, velmi vysokou podporu ze strany všech sektorů. Děkuji. Tom? Děkuji. Otázek padla celá řada. Ta nejpřímnější byla, proč nejsme proti té typu. No o té typu se stále vyjednává. Jsme proti CETA. Na začátku svého příspěvku jsem řekl, že máme určité červené, červené linie ISDS, ochrana veřejných služeb, prosazování kapitoly o práci CETA, tuto, tyto podmínky nesplňuje a proto jsme proti. To jsme řekli veřejně. Je zde zajímavý vztah CETA a TTIP. Ehm, na jednu stranu Ignácio říká, že kapitola o pracovních podmínkách tam a tam je v podstatě šablonou. Hovoříme-li o ASDS, se říká, že v té typu bude jiný systém a že konzultace probíhají tak nebo onak. Předpokládalo se dříve či později, že to bude integrováno sem, to bude integrováno tam. Takže je zde jaksi určitá nesoudržnost ale to asi není ničí chyba. My nejsme proti obchodu. Většina evropských zemí by byla s tou obchodní částí spokojena, pokud by šlo jenom o přístupy na trh. Ale když začneme hovořit o normách, o standardech, tak se z toho stává politická otázka spíše než otázka hospodářská. A právě v této oblasti jsme přesvědčeni, že bychom chtěli spíše vyšší standardy. Například e, regulace REACH o chemikáliích. Pakliže by američané e, přijali e, něco takového, tak by mohl vzniknout transatlantský REACH, tedy podobná norma, kvůli které tedy zbytek světa, kdyby chtěl na naše trhy, by musel tuto normu splňovat, což by bylo úžasné. Nebo před pár lety jsme mluvili o nanotechnologiích. Kdybychom dokázali vytvořit vysoké standardy v této oblasti, bylo by to báječné. Eh, padly zde otázky k MOP ehm, bez zabe- zabíhání do detailu, je osm základních úmluv MOP. Kolektivní vyjednávání, žádné nucené práce, žádná dětská práce, nediskriminace a tak dále. A ty jsou pokryty deklarací z roku 1998. Všechny členské státy MOP by je měly aplikovat. Ale jistě k tomu se může vyjádřit kolega z MOP. Pak zde jsou ještě další možné normy MOP, těch je celá řada Ehm, my jsme to rozesílali, když, ještě když Peter Mendelssohn byl v DG Employment, takže my už to řešíme poměrně dlouhou dobu. No a nakonec, jak už jsem říkal, co se týká otázky, co je mýtus, co je faktum, co říkáme my jsou fakta. My máme demokratické rozhodovací systémy, takže já si to nevymýšlím. Ale já si myslím, že zde je určitý problém s transparentností a komunikací. Zdá se mi, že mnoho lidí v komisi a v radě a v biznisu, kteří chtějí spíše komunikovat a ne ani tak být transparentní, protože komunikace nemusí být nutně fakta, že ano. Eh, a, aha, koukám, že nadávám někomu, kdo už odešel, no ale to se nedá nic dělat. Ale na posledním tripartitním sociálním summitu Eh, pan Barroso, bývalý předseda komise, říkal, podívejte se na dohodu EU-Korea, ta je přece úžasná, ta kapitola o investicích. Ale eh, a, ISDS funguje báječně, ale eh, vlastně neříkal pravdu, protože dohoda EU-Korea neobsahuje kapitolu o ISDS. Tak já nevím, jestli to je otázka komunikace nebo mystifikace nebo jenom, nebo jenom povídání pro novináře. Takže upřímně řečeno, my si vážíme transparentnosti, ale někdo se mě onehdá zeptal na dohodu EU-Japonsko a v této oblasti najednou komise neřekne ani slovo. Takže jak si i v oblasti transparentnosti je ještě prostor pro zlepšení. Děkuji. Paní Korlej, na vás padla celá řada otázek. Ano, e, MOP padla celá řada otázek a většina z nich se týkala ratifikace těch osmi úmluv MOP. USA pravidelně MOP v rámci dohledového mechanismu podává zprávy a splňuje deklaraci z roku 98, kterou spolu podepsali všechny členské státy MOP. A všechny musí provádět principy, které v té deklaraci jsou uvedené. Ehm, ale pak zde byl ještě jeden komentář, jakým způsobem zachovávat standardy v rámci a používat jiné nástroje MOP v rámci obchodních dohod. A to, co dělá Evropská unie eh, spočívá zejména na agendě eh, řádných pracovních podmínek, Decent Work Agenda. V podstatě máme osm základních umluv MOP. A e, ty podávají vstupy pro naše čtyři základní principy práce. A na těch potom stavíme dále. Ale e, Decent Work Agenda se soustředí na deficity v oblasti náležitých pracovních podmínek a umožňuje jednotlivým státům řešit tyto konkrétní deficity jak na sektorální, tak na mikroúrovni. A to je něco, co může být součástí obchodní dohody, aby se e, vyřešily oblasti, kde se e, objevují deficity, například co se týče konkrétního sektoru nebo konkrétních případů. A to je, myslím, něco, to je, myslím, forma spolupráce, kterou tato dohoda umožňuje. Samozřejmě e, Dohody tohoto typu by měly umožňovat převzetí osvědčených postupů eh, jedna strana od druhé, aby se tak řeklo, a podpoření spolupráce, navýšení dialogu občanských společností a vůbec zlepšení pracovních standardů. Co se týká otázky mýtů a faktů, eh, myslím si, že v rámci studie dopadu, která se provádí ex ante, se objevuje celá řada mýtů, protože než se toto zrealizuje, tak je to vlastně všechno pouze hypotéza. Takže eh, je potřeba provádět studie dopadů, provádět ex ante analýzy a poté na základě těchto dvou typů zpráv hodnotit, co se musí změnit. Ale to vyžaduje daleko striktnější monitoring a implementační mechanismy. Byla zde otázka na příklady toho, kde se věci zlepšují. Já jsem zmínila tři, ve své úvodní prezentaci. To byly tedy naše nálezy v naší studii, která se týkala spíše preratifikační kondicionality, tedy toho, kde země připravují legislativu, kterou vylepšují své vlastní normy, což je tedy výsledek přijetí, přijetí e, takovýchto obchodních dohod. Viděli jsme to například v Ománu, v Mexiku, v Bahrajnu, ale i v té dohodě s Kambodžou. Doporučuji vám, abyste si přečetli. No a co se týká soudržnosti mezi nástroji MOP, ta soudržnost existuje. Eh, jedna z věcí, kterou jsem se snažila říci ve své prezentaci, co, co se týká jaksi koherentnosti eh, v našich dohodách, je to, že velmi často se nástroje MOP pojí s takovým jazykem v některých státech, který jaksi znemožňuje jejich jejich implementaci a sledování. To, že dáte do dohody něco, co jenom zní hezky, velmi často může zkomplikovat možnosti implementace a monitoringu těch opatření přímo v terénu. Děkuji. Ano, to bylo velmi důležité. A teď eh, Ignácio. Eh, thank you very much. Ano, já vám děkuji. Myslím, že se nám nakupilo docela poměrně dost eh, dotazů směřovaných na mě. Takže já se pokusím některé z nich od, od, zodpovědět. A budu se snažit odpovědět na co největší počet vašich dotazů. Jak si strukturovat eh, svou odpověď následujícím způsobem. Rozdělím ji na čtyři kategorie. Přínosy TTIP, rizika, studie a otázka P. eh, kapitoly týkající se pracovních podmínek. Ale předtím mi dovolte říct jednu věc. Je to jednání mezi rovnými partnery. Evropská unie nemá důvod mít jakýkoliv komplex při vyjednávání se spojenými státy. Není to jednání, v němž Spojené státy vnutí svůj model Evropské unii, ani jednání, v němž Evropská unie vnutí svůj model Spojeným státům. Fungujeme na základě rovnováhy. Oba demokratické systémy plně aspektují a respektují své hodnoty vzájemně a v těch oblastech, kde se hodnoty liší, protože máme různé societálně demokratické volby, tak tyto rozdíly zůstanou. Hledáme eh, ta místa, kde jsou naše hodnoty a cíle společné. V případě, že jsou jiné, tak budeme přemýšlet o tom, jestli lze dosáhnout lepší regulační kompatibility. Ale když nebudeme respektovat tento princip, nebude to ratifikováno. Nic z toho, co vyjednáme, nebude znamenat snížení našich eh, standardů ochrany, ať už jsou pracovní či environmentální, čili mezi oblastí pracovní a environmentální není e, žádná e, konkurence. Neboť nebudeme žádným způsobem kompromitovat ani naše standardy ochrany, ani naše hodnoty. Někteří z vás vyjádřili skepsy, pokud jde o tvrzení, že to bude dobré pro malé a střední podniky, že by to mohlo přinést konkrétní zisky v regulační oblasti. Já teď nechci eh, hovořit příliš obšírně, ale příklady, když máte malou firmu v Evropě, která produkuje generické eh, farmac, generická farmaceutika nebo, nebo zdravotnické prostředky. A když máme, eh, a samozřejmě se tu říkalo, že malá, malé střední podniky jsou důležité, tak za účelem vývozu do Spojených států musí být podrobeny inspekci FDA, přestože již došlo k inspekci příslušných orgánů členských států Evropské unie. V případě že chcete belgické jablko vyvést do Spojených států, musíte absolvovat složitou byrokratickou proceduru, Ta může znamenat až pět až šest let byrokratických překážek k tomu, abyste získali vývozní nebo dovozní povolení. To je byrokratická zátěž. Tak to je to, co nazývám byrokratickou zátěží. To nemá nic společného s úrovní ochrany jde jenom o to, že jsme rozvinuli naše systémy samostatně. A jde teď o to, jak je učinit kompatibilní. Aniž by to přinášelo eh, přílišnou byrokratickou zátěž. Ale přitom se úroveň ochrany nezmění. To jsme řekli jasně. Identifikovali jsme pár prvků, kterých se lze vyhnout eh, zbytečnému zdvojování oznamování regulačním orgánu. Pokud o e, implementaci REACHe, vím, že někteří z vás by chtěli, abychom přesvědčili Spojené státy, aby přijali REACH, to by bylo extrémně dobré. Ale tak jako stěží můžeme říci, že my změníme naší úroveň ochrany, tak to nemůžeme vnucovat ani Spojeným státům. Když se podíváte průřezově na výrobní sektor, tak uvidíte, že prostřednictvím částečného odbourání tarifů a odbourání zbytečného eh, znásobování regulačních nákladů se nám nabízí sektor, který může eh, zvyšovat eh, vývoz z Evropské unie do Spojených států a obráceně. Je to tedy situace win-win, kde se nachází rizika Jaké jsou oblasti, u nichž naznačujete, že v zájmu dosažení této dohody budeme eh, spochybňovat některé důležité prvky evropského sociálního modelu? Takže veřejné služby. Dovolte mi eh, říci to zcela jasně. Nepřijímáme žádné závazky týkající se liberalizace veřejné služby. Máme výhrady v našich dohodách, ať už je to pozitivní negativ, nebo negativní seznam, kde eh, plně vyhrazujeme demokratickým vládám, že v budoucnu, pokud se rozhodne, že něco i v budoucnu bude něco v soukromém sektoru, tak prostřednictvím závazků, které jsme přijali v rámci VTO, to bude možné, takže není vůbec žádná hrozba, žádné ohrožení veřejných služeb. Vím, že to má další přátelé z odboru, zatím ještě nejsou plně přesvědčeni, já rád budu pokračovat v podrobné diskuzi, ale již nyní vás mohu ujistit, že to, jak vyjednáváme tyto závazky, vede k tomu, že i nadále budou budoucí vlády mít eh, právo zajistit, aby některé sociální či zdravotní služby, které zatím poskytuje soukromý sektor, aby je zajišťoval eh, sektor veřejný. Toto právo je zajištěno, pokud jde o vládní zakázky. To je jeden z našich zásadních zájmů. Američané eh, se mohou účastnit zakázkových řízení v Evropě bez diskriminace, ale není to pravda obráceně ve Spojených státech pro evropské firmy. A jaký je základ těch obav tady vyjádřených některými zástupci odboru, odboru i jinými? Vím, že tu byl problém s tou směrnicí o veřejných zakázkách. Byly tam jasné podmínky toho, že sociální a environmentální kritéria mohou být eh, tedy eh, použita orgány eh, pro, které jsou zodpovědné za tato řízení, ale v dohodě nebude vůbec nic, co by mohlo tato pravidla nebo standardy spochybnit. Pokud jde o otázku ISDS, tak nebudu teď se pouštět do dlouhé prezentace, protože brzy bude následovat zpráva jmenovaná výhradně tomuto tématu. Takže nebudu dnes hovořit o ISDS, ale rád se vrátím a učiním tak při další příležitosti. Kota se studií. Existuje řada studií o potenciálních dopadech TTIP. Zatím jsou to studie pouze o potenciálním dopadu, protože ta dohoda sama o sobě nebyla dojednána. Je tu stále řada proměnných, které se ještě mohou vyvinout. Většina těchto studií dokládá přínosy, které se příliš neliší od té původní studie, která byla připojena k eh, posouzení dopadu Evropské komise. Čili něco v tom rozsahu zvýšení HDP o zhruba 0,5 ročně. Za deset let abychom vzali v plně dopad v potaz změny ekonomiky, tak tedy za 10 let je 0,5. To neznamená, že to, je, že to musíme dělit eh, desíti, že to je tedy 0,5 děleno deseti. To tak to není. A samozřejmě některé z těch dopadů budou okamžité, jiné budou postupné. Ale proto právě ta studie hovoří o tom do, celkovém dopadu za těch deset let. V našich studiích jsme velmi dbali na to, abychom přesně neříkali, kolik pracovních míst se vytvoří dohodou, protože upřímně řečeno, jakýkoliv ekonomický model může stěží tuto věc přesně prognostikovat. Ale jsou jasná data, která ukazují, že 5 milionů pracovních míst v Evropské unii závisí na obchodu se Spojenými státy. Logicky, kdyby se zvýšil obchod výrazně se Spojenými státy, mělo by to vést k vytvoření pracovních míst. Kolik to stěží někdo může v tento okamžik, v tuto chvíli říci. Ale právě proto je dobré vždy přihlížet nejenom k studiím, které jsou orientované do budoucna, ale dívat se i na studie ohledně těch eh, dohod, které už byly vyjednávané. Pokud jde o eh, diskuzi nafty, k tomu se nebudu vyjadřovat, to je spíše taková americko-americká debata, kde eh, vzhledem k tomu, že podmínky Mexika a Spojených států jsou úplně jiné než Spojených států a Evropy, ale podíváme se na tu jedinou dohodu, kterou Evropská unie v nedávné době uzavřela, která vychází z uceleného přístupu a to je dohoda o obchodu s Jižní Koreou. Když jsme tuto dohodu vyjednávali a představovali jsme ji v této sněmovně, tak byly, zaznívaly mnohé otázky o tom, jaký dopad to může mít na evropský eh, výrobní sektor, automobilový průmysl, že existuje obrovský deficit ve prospěch Koreji. Jaká je dnes situace tři roky po vstupu této dohody v platnost došlo k obrovskému navýšení vývozu z Evropské unie do Koreji, a to z mnoha důvodů. Není to jenom v důsledku této dohody, máme nyní přebytek bilaterálního obchodu s Koreou. Takže to je příklad dohody, která měla pozitivní přínosy pro, Evropy, pro Evropu a není důvod se domnívat, že se Spojenými státy se nám nepodaří dosáhnout vyvážené dohody, která bude i pro nás uspokojivá. A teď pár slov k té pracovní kapitole. Neříkáme, že to, co jsme dělali v setě, je konečné slovo. Jistě, že je tam stále prostor ke zlepšení, ke sladění těch nejlepších prvků v obou přístupů, ale nemyslím si, že bychom měli věci zjednodušovat, pokud jde o vymáhání. Protože to, co, je, to, co máme, jsou právně závazné normy v oblasti pracovních práv. Je tu arbitráž nezávislého panelu expertů, stejně tak jako v případě jakýchkoliv jiných závazků této dohody. Ale na rozdíl od dalších kapitol, ne však všech kapitol, Tyto sankce nejsou předmětem vymáhání, protože vymáhání závisí spíše na tlaku veřejného mínění, když se publicita tedy, tak aby jakékoliv zjištění, když dojde k porušení standardů Mezinárodní organizace práce nebo environmentálních standardů, aby to bylo veřejně známo, aby to vytvářelo ten uh, tlak veřejného mínění směřující k tomu, aby daný stát se přizpůsobil. Je pravda, že tu je tato otázka eh, s, eh, ve Spojených státech s neratifikováním a ovšem je pravda, že ve, Spojeném, ve Spojených státech funguje určitý filtr a teprve, když se ukáže, že tlak porušení jelo má negativní dopad na obchod, tak teprve v takovém případě je možné to předložit k eh, řešení sporu, ale toto takto nebude v tomto případě. V tomto případě vždycky porušení může být předmětem sporu bez ohledu na to, jestli to má dopad na obchod nebo ne. To je vidět i na příkladu s Koreou, kde máme rovněž dohodu s pracovní kapitolou, Jedna otázka v Koreji se týká nedostatku práv odborů ve veřejném sektoru, což nadnášíme v našich diskuzích s Koreou, pokud jde o implementaci dohody. Těžko se lze představit, jak to bude s americkým přístupem, protože bude pro ně bude velmi těžké ukázat, že to má negativní dopad na obchod. Každopádně je to jedna věc, která, kterou budeme muset ještě eh, u které budeme muset najít eh, řešení, nějaký způsob, jak pokročit dál. Ale americké, aby to nebylo tak, že americké dohody budou vynutitelné, evropské ne. Two additional questions. Dobrá, dovolte ještě dvě uh, doplňující otázky uh, k té uh, kapitole o pracovně právních podmínkách a, a s životním prostředí. Vy jste eh, Spojeným státům předložili eh, nějaký poziční dokument v květnu. Reagovali Spojené státy nějakým způsobem na něj? A máte dojem, že eh, Spojené státy by byly skutečně ochotné vyjednávat o tomhle? A za druhé, říkáte, že připravujete návrh na kapitolu o trvalé udržitelnosti. Kdo? Nemýlím-li se, Existuje nějaká poradní eh, skupina a poradní skupina by měla tedy radit Evropské komisi a Mezinárodní organizace práce je-li požádána také radí eh, žadatelům. A Evropský parlament má také určité zkušenosti, zejména z kapitolu o udržitelnosti. Takže eh, Obracíte se na nějaké poradce, nebo kdo připravuje takovouhle kapitolu? Děkuji. Protože také budu moci takhle zareagovat na otázku, na kterou jsem zapomněl. Myslím, že se mě někdo ptal, jestli eh, dáme dostatečnou prioritu na eh, tento aspekt vyjednávání, protože jsme zatím nepředložili eh, návrh. Vy správně říkáte, že my jsme Eh, předložili velice podrobný poziční dokument, který eh, nasínil složky té kapitoly o trvale, udržitelném, eh, o trvalé udržitelnosti a životním prostředí. Hodně jsme se o tom detailně bavili se Spojenými státy a Spojené státy nám vysvětlili svůj přístup, který mají v oblasti práce a životního prostředí zatím e, ještě nepředložili návrh, protože některé ty otázky e, jsou jedny z nejkontroverznějších. A také v kontextu transpacifických vyjednávání. Já myslím, že oni vyčkávají, jak e, se některé věci tam vyjasní. Když už tohle říkáme, tak eh, jsme došli k názoru, že bez ohledu na to, jestli Spojené státy budou připravena nebo ne předložit návrh, my bychom měli předložit svůj návrh. Zatím dokončujeme ten eh, návrh eh, nejenom v DG Trade, ale také v DG Environment, DG Klima a DG Employment, protože my pracujeme do značné míry jako tým. Také jsme se o tom bavili v eh, porad, eh, s poradní skupinou. Takže eh, členové poradní skupiny na základě toho základního dokumentu nám mohli zareagovat. A jakmile ten návrh komise bude připraven, tak ho předáme členským státům, Evropskému parlamentu v rámci té monitorovací skupiny IMTA a také eh, dalším poradním skupinám tak, abychom eh, se o to mohli důkladně poradit předtím, než to předložíme Spojeným státům. A jakmile to předložíme Spojeným státům, tak se to eh, zveřejní. To, to bude veřejný dokument, který bude k dispozici každému na internetu. A pro ty z vás, které, které to konkrétně zajímá, tam nejde prostě jenom o eh, CETu, můžeme tam dát ještě několik dalších eh, problémů, ale ty, ten dokument CETA je vlastně k dispozici a tam eh, určitě se budeme snažit situaci ještě zlepšit. Ale souhlasím s tím, s panem Davinem, a když tady už není, že CITA je méně závaznější než dohoda v, s Koreou. Dobrá, já vám všem děkuji za vaše dotazy a odpovědi. Ono se bude velice těžko tohleto eh, schrnovat ty dohody. Ale je zřejmé, že e ISDS je jeden slon v místnosti a eh, tím eh, druhým je, jsou veřejné služby a znamená to, eh, pak je tady otázka, jestli budou vůbec nějaká nová pracovní místa a za čtvrté, jaká pracovní místa to vůbec budou, pokud nějaká. A myslím si, že tyhle otázky eh, jsou věci, k kterým se budeme muset vracet. Eh, budeme se muset vracet k vám všem, kteří jste byli tady na panelu, protože jsem si jistá, že někteří z vás k tomu ještě dále budete mít co říct. Tohle bylo první eh, velké větší slyšení, eh, které se zaměřovaly jenom ehm, na výbor pro eh, zaměstnanost a pro všechny zájemce tady na tuto problematiku a určitě se k tomu ještě budeme vracet. problematice typu. A já jsem velice ráda, že jste tady eh, byli a čekali jste na všechny odpovědi a otázky. A že vy jste tady e, seděli s námi a byli jste připraveni e, předložit tam fakta a čísla, která už máte. A teď máte tady nové e, podněty, na kterých můžete pracovat a byste se mohli zase za několik měsíců vrátit a přinést tam novém odpovědi. A děkuji vám také, Bernte, za to, že jste Eh, že jste tady za mě zaskočil, protože už mi zbývá moc hlasu. Děkuji.